So, ich bitte die Kolleginnen und Kollegen, die Zuschauer. Já vás poprosím, eh, kolegyně a kolegové, stejně tak jako přihlížející, abyste zaujali eh, místa. I eh, to poslední zasedání své bych rád zahájil včas, tak jak jste na to byli zvyklí. So, ich bitte doch diejenigen, die neu gewählt Prosím tedy nově zvolené, i ty, kteří byli zvoleni opětovně, nebo uh, ti, kteří už vypadli a znovu se vrátili, aby usadili uh, se zde, uh, stejně tak jako jejich spolupracovníci. Já vás tady uh, srdečně vítám na ustavujícím zasedání Výboru pro životní prostředí. Účelem dnešního zasedání je ustavení výboru zvolíme nového předsedu a až čtyři místo předsedy, tak e, jak to požaduje jednací řádek podle článku 204. Čili pořadí je nejdříve volba předsedy a potom volba místo předsedů čtyřech. Nyní mám tedy úlohu předčí, e, tedy přečíst, eh, kdo koho nahrazuje. Ela mm, Elizabeth Cardini eh, je nahrazena Alexandrou Mussolini, Anglik de Hayek eh, Michel Latin, Miroslav Mikulášik Arnoš Péterle, Christian Silvio Usui bude nahrazen Sepou Mitgen, Karl-Heinz Florenz bude nahrazen Petrem Járem, Andres Lízik Herbertem Dorfmanem, to bylo za EPP, Alde Frederik Ries a Gesine Meissner, ECR, pan Legutko bude nahrazen Šrike Foster, kolega Kamal bude nahrazen kolegy Nicholson a kolega Dorman e, s Vinem Bornem. Potom Gue, Teresa Rodriguez e, a Geo Vasquez bude nahrazena kolegyň Kujon kolega Bujlan bude eh, nahrazen Ajmej Bujnu a potom u zelených eh, bude nahrazovat Kate Taylor kolegu. U sociálních demokratů nebo SAD kolega Kamatanis bude nahrazovat a Pavel Pavla Poce bude nahrazovat Jo Leinen. Agat Michel eh, bude nahrazovat Zapomněl jsem na koho? Eh, ještě eh, prý u ECR, kolega Dorman, tady je přítomen. Takže ten eh, náhradník, kterého jsem právě přečetl, nemůže hlasovat. Dobrá, můžeme se tedy teď pustit do volby předsedy. Konstatuji, že jsme dosáhli usnášení schopnosti ve výši čtvrtiny eh, řádných členů, čili je nás více než 18, eh, nikdo eh, to nerozporuje. A teď jde o to, kdo by chtěl navrhnout někoho na předsedu. Petr Líze. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád nejdříve pozdravil všechny kolegyně a kolegy, jak znovu zvolené, tak nové kolegy. Výbor pro životní prostředí v minulém volebním období Ehm, zpracovával nejvíce legislativních záležitostí a myslím, že eh, práce v, této, v tomto výboru je napínavá a radostná. Já bych rád zadečně eh, poděkoval eh, dosavadnímu předsedu Matyasi Grotelovi. I když nepatří k naší politické rodině EPP, tak si myslím, že dělal tu práci pořádně. Ale přesto jsme rádi jako EPP, že Teď po mnoha letech znovu můžeme eh, předložit svého kandidáta na místo, eh, na předsedu eh, výboru Giovanni Lavia. Je profesor pro hospodářskou a zemědělskou politiku a dlouho už tady působí a paralelně v minulém období byl zpravodajem pro rozpočet a pro reformu zemědělské politiky. Je to opravdu znalý a pilný kolega a patří té část, k té části EPP, eh, která eh, se účastní eh, v Itálii vlády a to si také myslím, že je dobrý základ pro spolupráci s italským předsednictvím. Proto žádáme jako EPP o důvěru pro Giovanniho Laviu. Děkuji Petře Líze. A nevidím, že by byly nějaké další návrhy. Máme tady jednoho kandidáta. A teď můžeme eh, postupovat eh, více způsoby. Buď aklamací nebo tajnou volbou. A já nevidím, eh, že by tady byla námitka, abychom ne, tedy proti hlasování aklamací. Kandidát řádně deklaroval svoji, své finanční zájmy a tímto byl právě zvolen. Srdečně blahopřeji panu Laviovi. Pojďte sem nahoru. Vážení kolegové, děkuji vám mnohokrát za vaši důvěru. Já doufám, že i v tom nadcházejícím období nesklamu. Těším se na spolupráci s vámi všemi ze všech politických frakcí. Máme před sebou spoustu práce. Děkuji vám za to, že jste mne zvolili. A nyní přikročíme k volbě místopředsedů. První místopředseda. Máme nějaké kandidáty? Prosím. Děkuji, pane předsedo. Já vám chci nejprve poblahopřát k vašemu zvolení. Nebudu hovořit nějak dlouze. Chtěla bych pouze říci, že jsme velice rádi, že se setkáváme v období, které doufám bude ve prospěch otevřenosti vůči všem frakcím. A my navrhujeme pana Benedeka Žávora jako prvního místo předsedu. Děkuji. Máme tedy prvního kandidáta na místo předsedu. Máme někoho dalšího? Nevidím, že by se někdo hlásil s dalším návrhem. Takže budeme postupovat obdobně, podobně jako u volby předsedy. Pokud nemáte žádných námitek, můžeme hlasovat aklamací pro pana Žávora. I hope I ask Mr. Javor to... Poprosím pana Jávora, aby přišel sem mezi nás nahoru. Now we can go to this. Nyní přikročíme k volbě druhého místo předsedy. Opět vás požádám o navržení kandidátů. Prosím. Ah, Děkuji, pane předsedo. Já bych za FDD chtěl navrhnout pana Valentina Semazuronise. A chtěl bych také se zeptat eh, pana předsedy, zda může dát panu Mazuronisovi slovo, aby lépe představil svou kandidaturu. Děkuji. Máme další návrhy na kandidáty. Pan Grote, prosím. SAD eh, eh, navrhuje pana Zabora. Pan Zabor už je tady pět let členem a spolupracoval pět let a je tedy naším kandidátem na druhého místo předsedu. OK, Mrs. Hauken. Dobrá, paní Hauken, máte slovo. Take the floor to say that we are... Já jsem si chtěla vzít slovo. My jako zelení jsme opravdu zrození, že ta stará praxe v tomto parlamentu podle pravidla 199 eh, opět pokračuje, že eh, všechny eh, politické frakce mají být zastoupeny podle své velikosti. Používáme Dehontův systém. Hmm, vždycky jsme ho používali a tohle už je třetí období. Rád bych, rád bych slyšel validní argument proti kandidátu navrženému FDP. Vylučování jakékoliv politické eh, frakce z předsedání výboru podle eh, stávajících postupů není spravedlivé a, je, a ohrožuje to naši důvěryhodnost. A také eh, hmm, to vyřeší voličům, protože uh, oni si myslí, že potom uh, znevýhodněme nějaké uh, frakce a uh, konkrétní protesty proti kandidátům tak je třeba říkat, a tento kandidát, myslím, pokud jsem dobře informována, je velice dobře kvalifikován na tuto práci. Takže já si myslím, že tato cesta jinak eh, ohrožuje, je nebezpečná, ohrožuje demokracii a, a pověst parlamentu. Madame Gierling the floor is yours. Děkuji mnohokrát. Já bych eh, chtěla svůj souhlas eh, trochu upřesnit. Ty rozhovory byly velice složité a ti z nás, kdo nejsou z těch dvou hlavních skupin, by se měli navzájem podpořit. Protože pokud ten systém narušíme, tak parlament ničeho nedosáhne a to by bylo jistě špatné. K tomu, co říkala paní Oken, Chci říci, že si uvědomuji, že ve výboru Ekon zelení jsou eh, proti eh, zvolení předsedy z EKR, podařilo se jim, no, místo předsedy z EKR, podařilo se jim to. Takže já skutečně si myslím, eh, že je to trošku příliš pokrytecké. Pan Pot, prosím. Äh, ist das falsche Schild. Äh, <laughs> Mr. Leinen, ja, egal. Ähm, no, ne, tak äh, já jsem Leinen. Já si vážím kolegyně Okin velice mnoho. Mila Margit, už seš tady třetí období, já jsem tady čtvrté období. A můžu říci, že v tomto parlamentu už se častěji stalo, že člověk někoho nezvolil z určitých důvodů, které jsou vlastní dané frakci. To není žádné novum, to už tady bylo víckrát. A existují velmi dobré důvody, proč jsou proti kandidatury na takovéhle pozice. Líze. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že musíme velmi pečlivě rozlišovat mezi osobními a politickými důvody. Jsme mm, politický orgán jako výbor pro životní prostředí a teď eh, nejde o osobní bezúhonost kandidáta EFDD, ale jde o eh, frakci, které on eh, přináleží. To dehontové pravidlo není stanoveno jednacím řádem, ale je pomůckou pro rozdělování pozic, ale můžeme rozhodovat i podle jiných kritérií. Stalo se to vícekrát často a mimochodem také s pomocí eh, zelených při eh, volbách na některé pozice tady v parlamentu. Minulý týden jsme eh, společně, myslím také z hlasy zelených, nezvolili kandidáta a mm, zelen, tedy EFDD eh, eh, na místo předsedu parlamentu a ale mm, eh, místo toho dva liberály. I zelení to velmi přivítali. A kolegové z FDD se musí rozhodnout. Pokud se otáčíte při přehrávání v evropské hymny, tak to prostě bude mít nějaké politické konsekvence nezávisle na tom, kdo je kandidátem. A proto jménem EPP podporuji kandidaturu paní Zarbu. Ona tady má hodně eh, dlouhé zkušenosti, dobře spolupracovala, byla pilná a myslím, že je to eh, seriózní kandidatura. Děkuji. Paní Hauken. Já jsem chtěla říct, že když jsme hlasovali proti navrženému kandidátovi, tak to vždy bylo z důvodu nedostatečné nebo nevhodné kvalifikace daného kandidáta. A my se zde máme bavit o kandidátovi, nikoli o politické frakci. A používat takovýto argument proti celé politické skupině, která plní veškerá stanovená pravidla. Že to není správné. Prostě pokud máte argument vůči nějakému kandidátovi v tom smyslu, že nebude schopný důvěryhodně a spolehlivě vést práci tohoto výboru, tak já bych eh, si to ráda vyslechla. Ale být proti tomu člověku kvůli tomu, že je z určité politické skupiny. To si myslím není správné a neodpovídá to tomu, jak se postupuje v tomto parlamentu. Máme zde ještě dalšího posledního řečníka. Mr. Mazuronis. Pan Mazuronis. Thank you, chairman. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěl představit. Jmenuji se Valentina Smazuronis. Byl jsem litevským ministrem životního prostředí. A to v době, kdy Litva zastávala předsednictví Evropské rady. To znamená před půl rokem. a mám proto celou řadu zkušeností. Jak ve spolupráce s Evropskou komisí, tak s jednotlivými komisaři, tak s dalšími kolegy v radě. Mám také řadu zkušeností se spolupráce s Evropským parlamentem. Tyto zkušenosti mi velmi pomohly a já se domnívám, že bychom jich mohli využít. Pokud byste souhlasili s mou kandidaturou. Potom samozřejmě vše bude záviset také na tom, jak budete hlasovat, vážení kolegové. Já samozřejmě chápu, že jsou zde určité dohody mezi politickými skupinami nebo uvnitř politických skupin. Chtěl bych ale říci, že bez ohledu na vaši volbu, pokud budete hlasovat, ať budete hlasovat pro mne nebo proti mně, Domnívám se, že bychom se měli v těch nadcházejících pěti letech snažit o co nejlepší spolupráci a pracovat v nejlepším zájmu celé Evropské unie a našich členských států. Takže doufám, že zvolíte správně. Děkuji. Děkuji. A nyní tedy, aby bylo spravedlnosti učiněno zadost, dám slovo ještě paní Dačaně Sarbu, aby se mohla stručně představit. Prosím. Bună ziua, uh, vă mulțumesc uh, și sunt Děkuji vám. Děkuji mnohokrát. Já jsem uh, ráda, že jsem byla navržena. Děkuji kolegům, kteří mě podporují, i těm, kteří mne nepodporují. Toto je můj druhý mandát v tomto výboru. Vždy jsem spolupracovala v duchu co nejlepší spolupráce s kolegy a i ve své zemi, kde jsem pracovala s mnoha nevládními organizacemi v oblasti životního prostředí, jsem nabila bohatých zkušeností. Zde jsem jako zástupkyně občanů, kteří mne sem zvolili. bez ohledu na výbor, ve kterém pracujeme, zastupujeme zde evropské občany. A já jsem přesvědčena, že budu přínosem pro tento výbor. Nechci dodávat nic dalšího a děkuji vám za podporu a za váš hlas. Děkuji. Nyní tedy budeme hlasovat. Máme zde dva kandidáty, proto použijeme elektronické hlasovací kartičky. Pokud chcete hlasovat pro pana Mazuronise, zmáčkněte laskavě zelené tlačítko. Pokud chcete hlasovat pro paní Sarbu, zmáčkněte laskavě červené tlačítko. Takže Mazuronis zelené tlačítko, Sarbu červené tlačítko. Prosím. Máte všichni hlasovací kartičky? Nebo někdo ne? Všichni je máte? Jak se jmenujete, prosím? Okay, we solve the problem. Dobře, takže problém s tím náhradníkem je vyřešen. A potom vám připomínám ještě jednou. Zelené tlačítko pan Mazuronis, červené tlačítko paní Sarbu. Můžete hlasovat, prosím. Oh. EPP one too many. We have one EPP more. Máme o jeden hlas EPP navíc. Jenom jeden. Okay. We close the... Takže můžeme uzavřít hlasování a počkat na výsledky. Okay. We have. Uh... Oh? Ah, yes, I do. Okay. The second vice chair. Takže druhým místopředsedou, respektive místopředsedkyní, bude paní Sarbu. Pojďte prosím sem nahoru k nám. A nyní budeme hlasovat pro třetího místo předsedu. Prosím, pane Gote. Šláge. Já navrhuji Pavla Poce. Není to Jolajnen, tohle je Jolajnen. Pavel Poc už je eh, členem eh, našeho výboru pět let. Má velmi eh, mm, velké legislativní zkušenosti, důležité hm, a velmi dobře pracoval, takže to je náš návrh na třetího místo předsedu tohoto výboru. We have other candidates here. Máme nějaké další návrhy na kandidáty? Nemáme. Já zde mám eh, prohlášení pana Poce, ve kterém říká, že přijímá kandidaturu, pro míst, kandidaturu na místo předsedu. Myslím tedy, že můžeme hlasovat aklamací. <laughs> No, no problém. Io vorrei propor... Nic se neděje. Já bych chtěl za EFDD navrhnout kandidaturu pana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 I'm going to speak in Italian because uh, Budu hovořit anglicky, protože se, italsky, protože se to obtížně vysvětluje anglicky. Kolega zde navrhl tu kandidaturu zároveň s mým návrhem na hlasování aklamací. Pokud kolega trvá na svém návrhu, tak musíme elektronicky hlasovat. Kolega trvá na svém návrhu, takže ještě jednou budeme hlasovat elektronicky. Takže opět použijeme stejný systém. Pokud chcete hlasovat pro pana Afronte, zmáčkněte zelené tlačítko. Pokud chcete hlasovat pro pana Poce, zmáčkněte červené tlačítko. Takže Afronte zelené, Poc červené. The vote is open. Můžete hlasovat. Hlasování je zahájeno. The vote is open. It is not open. is. Is this open? Oh, yes, sorry. Okay. No, no, The vote is closed. Končím hlasování. 42 hlasovalo pro pana Poce, 19 pro pana Afronteho. Our congratulations to Mr. Blahopřejeme panu Pocovi, i když zde mezi námi není. A přejdeme k hlasování o čtvrtém místo předsedovi. Pane Grote, prosím. Já bych rád navrhl pana Parnio, který zde ve výboru pět let pracoval. Má bohaté zkušenosti s prací v tomto výboře a byl bych rád, kdybychom pana Parnio mohli zvolit čtvrtým místopředsedou. Nicholson. Pane Nikolsone. Ano, děkuji. Vzhledem k vývoji situace a tomu, že jsem v tomto parlamentu již přes 20 let a nikdy jsem nezažil nic podobného. Chtěl bych eh, nahradit jméno paní, chtěl bych navrhnout paní Julie Gerling, která je také dlouholetou členkou tohoto parlamentu na tuto pozici čtvrtého místo předsedy. Já jsem zde nový a také jsem tu nic podobného nezažil. Takže bych chtěl za EFDD navrhnout paní Eleonoru Evy. Avendo e trovandoci di fronte Máme zde tři kandidáty. Proto budeme hlasovat opět kartičkou. Quindi sospendo, abbiamo tre candidati. Máme tři kandidáty. Ještě jednou je zopakuji. Je to pan Parňu, paní Gerling a paní Evy. Já na několik minut přeruším jednání, tak abychom připravili hlasovací lístky. vás sem jednoho po druhém v abecedním pořadí volat. Madame Gosset. Je Já bych vám chtěla říct, že někteří naši kolegové eh, musí jít hlasovat do jiných výborů, takže bylo by třeba, aby jim dát přednost při hlasování. Oni potřebují do dalších výborů, kde také musí hlasovat.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

Konečka. Konečka. Dove je Konečka? Konečka. Ivo Belet. Garcia. Garcia Perez. Garcia Perez? Yes. Yes, I sign. Cosa Emiliano?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 Dantin sostituisce Dantin Delaye. Dantin. Da Dantin. Colin Langen. Come si chiama? se llama? Lins. Lins. Lins.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 Okay. We can... Takže můžeme nyní ohlásit konečné výsledky. Hlasovalo vás čel, celkem 63. Tři lístky neplatné, takže 60 eh, hlasů platných, pan Parňo získal 37 hlasů, paní Girling 12 a paní Evy 11. Takže poprosil bych pana Parňu, aby přišel sem mezi nás. Now we can go to the third point. A nyní můžeme přejít k dalšímu bodu na pořadu jednání, což jsou sdělení předsedy. První bod se týká slyšení dezignované komisařky paní Feroči v důsledku rozhodnutí z 3. července, které se týká příslušného postupu bude slyšení s panem Feročim zorganizováno výborem ITRE a to v pondělí 13. července ve 12.30 večer. Komisaři již eh, nemají příliš mnoho času ve svých funkcích a také je třeba vyhnout se jakémukoliv překrývání. Proto konference předsedů požádala o rychlejší postup než ten, který platil v roce 2009 u jmenování druhé Barozovy komise. Vzhledem k tomu, že toho času na každé slyšení není mnoho, budou pouze členové toho hlavního organizujícího výboru moci klást kandidátům na komisaře otázky. V tomto případě je to tedy výbor ITRE, slyšení je ale samozřejmě veřejné a členové výboru ENVY jsou srdečně zváni. Takže ještě jednou opakuji, pondělí 14. 7 večer. Druhé sdělení se týká časového plánu výboru Envy. Práce máme skutečně hodně, proto se poprvé v našem výboru setkáme 23. a 24. července Eh, skončíme ve čtvrtek v poledne. Odpoledne 24. žádné jednání nemáme, tak jak to bylo původně naplánováno. Koordinátoři na svém prvním jednání, až se sejdou, potvrdí časový rozpis jednání výboru Envy na do konce roku. 23. července odpoledne nás pan ministr Galetti a Lorenzini seznámí s prioritami italského předsednictví. Jednání začne v 9 hodin toho 23. Uvidíme se zde v Bruselu. To je tedy prozatím vše a velice vám děkuji za účast na tomto dlouhém jednání.